Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Everything is not enough. We start next session. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pokračujeme s naším zasedáním a budeme pokračovat slyšením o digitální agendě. Respektive toto slyšení se konalo v úterý odpoledne, která měla eh, velkou účast. Nyní máme už pátou část naší schůze. Výborně. A údajně za několik měsíců bude té aktivity ještě mnohem více. Naše téma je nesmírně důležité slyšení o řešení interoperability pro evropskou státní zprávu, eh, občany a podniky. Dobře víte, jak je toto téma důležité a já vítám naše řečníky. Chtěl bych vás přivítat jménem výboru ITRE a děkuji vám za vaši účast. Je pro nás nesmírně důležitá. Potřebujeme totiž rady od profesionálů. Někteří z nás jsou také profesionálové. A sdílí odpovědnost za digitální agendu ve svých zemích. Přesto si vás velice rádi vyslechneme. Výbory IMCO a LIBE jsou výbory přidružené pro téma tohoto slyšení a proto členové výborů IMCO a LIBE byli na toto slyšení pozváni. Možná někteří z nich přijdou později. Právě tak eh, navrhovatelé stanovisek za výbory IMKO a LIBE byli pozváni na toto slyšení. Zpravodaj výboru LIBE eh, přítomen nebude, ale zpravodaj výboru IMKO ano. Chtěl bych vás informovat, že na toto slyšení bude vyčleněno, eh, vyčleněna hodina a půl, takže bychom měli skončit se slyšením 16.30. Na začátek bych chtěl eh, vyzvat eh, našeho zpravodaje za výbor ITRE, aby k nám promluvil na úvod. Poté bude hovořit zpravodajka eh, za výbor IMCO, poté Evropská komise a poté budou prezentace jednotlivých případových studií. Eh, jedné z Portugalska, druhé z Polska. To je k našemu slyšení vše. A já se teď vrátím na začátek. Naším zpravodajem je pan Carlos Zorino. A ještě jednou přečtu název. Řešení interoperability pro evropské státní zprávy, podniky a občany. modernizace veřejného sektoru. To je náš cíl. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval za možnost uspořádat toto slyšení. Jde o velice aktuální téma které e, má zásadní význam a právě tak bude významné toto slyšení. Proběhne mezi námi výměna názorů, takže e, během svého úvodního projevu nebudu představovat svou zprávu a její současnou podobu, ale spíše bych nadnesl několik z těch nejdůležitějších bodů, kterých se dnešní slyšení bude týkat. E, jak už říkal pan předseda, digitální agenda je eh, jedním z klíčových témat, eh, jednou z hnacích motorů společně s energetickým přechodem, eh, který by měl poskytnout Evropě naději na konkurenceschopnější a spravedlivější budoucnost s růstem a tvorbou pracovních míst. Proto klademe na digitální agendu značnou prioritu. Investice do digitální agendy jsou proto nezbytné jsou, jsou nezbytné eh, kvůli flexibilitě a eh, interoperabilita ve veřejné správě je zásadním článkem tohoto řetězce. protože eh, pokud, máte, pokud, jsou základy domu slabé, tak ten dům, který na nich vybudujete, se zhroutí. To je takové přirovnání k našim standardům. Pokud vybudujeme silné standardy, budeme v mnohem lepší pozici a budeme na nich moci lépe stavět. Tento program má za cíl dvě věci. Za prvé musí poskytnout kontinuitu s předchozími programy, ale zároveň musí otevřít nové možnosti jednání s ohledem na technologické změny, protože žijeme v převratných dobách. Nemůžeme tedy promeškat tuto příležitost spustit tento program v době, která se mění. Digitální agenda bývala chápána jako čistě technická záležitost, ale eh, investice do této oblasti už jsou věcí politickou. Některé z mých návrhů, které, jak doufám, kolegové podpoří, stínoví zpravodajové eh, pro mě byly neocenitelnou pomocí, ale když se podíváte na ty návrhy, tak zjistíte, že některé z nich se snaží o vnesení politické dimenze, silné politické dimenze do této agendy. Tu chceme posílit, protože tady vlastně mapujeme teritorium, ve kterém se bude digitální agenda implementovat v příštích deseti letech. Je zapotřebí, abychom se co nejlépe eh, poučili z minulosti v našich strategických prioritách. Musíme více zapojit společnost a rozšiřovat povědomí v občanské společnosti o důležitosti tohoto programu a o potenciálu, eh, který eh, skýtá. Nejde tu pouze o, o rétoriku, když hovoříme o veřejné správě. Musíme, ús, musíme úzce zapojit občany do celého dění. Zároveň musíme snižovat byrokracii. My chceme pouze minimální objem byrokracie. Chceme vytvářet synergie, zakládat partnerství a vyhýbat se chybám v oblasti řízení. Ten návrh není ještě zcela zralý, musíme ho ještě dále dolaďovat a to mimo jiné prostřednictvím tohoto slyšení. Komise má na starosti obsah a my potom vyvineme eh, model řízení, který eh, potom je implementován a to co nejrychleji. Některé prvky jsou nesmírně důležité pro veřejnou zprávu v Evropské unii a ty budou rozvíjeny pod záštitou komise. A dále tu máme eh, vazby na, eh, společno, na podniky a na občany, kteří leží mimo tento rámec. Ale celkový problém řízení je eh, nesmírně důležitý protože peníze, které do něj vkládáme, budou správně využit, mohou být využity správně, anebo mohou být využity špatně. Já jakožto zpravodaj společně se stínovými zpravodaji hodlám za pomoci expertů využít těchto případových studií. V Portugalsku máme velice dobrý příklad. Od roku 2007 jsme mohli využívat těchto systémů a teď už patříme ke špičce v tomto ohledu. Jak nám, jak nám odprezentuje náš host pan Pedrozo. Děkuji. Nyní paní Lisa Jakoncári, která tu zastupuje výbor IMKO. Vítejte v našem výboru. a prosím, abyste přednesla své stanovisko. Děkuji. Když už máte všichni nasazená sluchátka, budu mluvit finsky. Jsem spokojen, když jsem ve Špinglu si přečetla zprávu od odborové federace, kde stálo napsáno, že tento rok stojí po, v, ve znamení digitalizace a je nesmírně důležité o digitalizaci hovořit. Byly spíše technické a finanční povahy a možná dokonce Mm, do jisté míry matematickým tématem, ale digitalizace znamená revoluci, nový způsob práce, to mění kulturu, eh, příjmy se rozdělují novým způsobem a platy. A proto je důležité, aby Evropský parlament dal také svou odpověď na tyto otázky. V průběhu tohoto legislativního období výbor IMCO získal nový mandát a pod jeho kompetenci spadá také vnitřní trh. Teď se tedy jedná o ochranu spotřebitele, o lidi, o podnikatele. A to je při digitalizaci nesmírně důležitý aspekt aby bylo možno využít co možná nejlépe všechny stávající příležitosti. Bohužel eh, se naše jednání táhla, protože jsme měli problémy s příslušností mezi IMKem a ITRE. Teď si musíme uvědomit, že financování je k dispozici pouze do konce roku. Ale tyto problémy jsme vyřešili a konečně můžeme zahájit práce zde v parlamentu. Důležité je, aby v demokratickém rozhodování byl také přítomen Evropský parlament celou svou váhou, samozřejmě také Rada, a abychom společně na tom pracovali. E, společně musíme zpracovat nebo posuzovat předložený návrh komise, čili neměli bychom teď jednat nějak ukvapeně, ale dobře si to prostudovat. Komise vyjadřuje, že ve veřejné správně je, bude mít digitalizace dopad na mnoho aktérů. Já jsem zpravodajkou za výbor IMCO a proto se budu zaobírat dopady na spotřebitele a další aktéry. A samozřejmě body týkající se významně občanů a občanek budou zohledněny. Víme, že existují skupiny populace či generace, které už se narodily do digitalizace, ale jsou také generace, které v ní nevyrostly. nevyrostly a tuto propast se mus, budeme se muset snažit překlenout. Chtěla jsem poděkovat za zorganizování tohoto slyšení a s velikým zájmem si vyslechnu eh, připomínky našich hostů. Děkuji. Imko komity is very strongly in... Děkuji. My víme, že váš výbor, výbor IMKO, se účastní této zprávy na základě článku 24 takže podstatným způsobem můžete také ovlivňovat konečný výsledek našeho, naší zprávy. Děkuji tedy, že jste mezi nás přišla. A teď máme dvě prezentace z Evropské komise. Nejprve paní Gertrud Ingestad, ředitelka Digital Business Solutions z Evropské komise. A také paní Margarita Abekasis, ředitelka eh, oddělení pro řešení interoperability Evropské veřejné zprávy. Eh, Obě dvě tyto dámy jsou z generálního ředitelství Digit Evropské komise. A e, já bych vás chtěl poprosit, abyste promluvili, můžete si zvolit pořadí. Bohužel vám nemůžu dát víc času než 15 minut. Dobře, to jsem, měl jsem říct 10 minut, ale už zůstává 15. Eh, děkuji vám. Eh, já se stejně pokusím vejít do kratšího času. Eh, my v komisi už se spolupracujeme, takže to zvládnu sama. Děkuji vám za pozvání, je nám velkým potěšením, že tady můžeme být a, a že máte zájem také o naše vstupy, naše informace a je to vzájemné, my si také rádi vysechneme, co vy máte k řečení k tomuto návrhu. Takže eh, začněme tady eh, tímto návrhem. Tak nejdříve politický kontext. Tam sice nebudou úplně eh, všechny detaily, ale myslím, že to hlavní uvidíte. Veřejný sektor je v evropské ekonomice klíčovým hráčem a samozřejmě podporuje řešení finanční krize. Proč? Protože my víme, že téměř polovina HDP tu vytváří eh, veřejný sektor a zároveň zajišťuje asi čtvrtinu zaměstnanosti. Zhruba 19 celého HDP jde přes veřejné zakázky a to je skutečně hodně. Takže tady vidíte, jak je to eh, důležité. Eh, nicméně eh, otázka kompetence veřejné zprávy není zase až tak skvělá, nicméně existuje několik iniciativ, které mohou přímo či nepřímo ovlivnit tento sektor. Mohla bych zmínit například strategii 2020, společný digitální trh, digitální agenda eh, pro Evropu, Eh, také eh, výroční přehledy o růstu, evropský semestr a nyní také modernizaci evropské veřejné zprávy. Eh, proč tedy hovoříme o interoperabilitě? Co to vlastně je? Ona nám to otevírá nové dveře. Bude se zabývat stávajícími výzvami, Eh, učiní nás efektivnějšími, a to znamená, že to zažáda, eh, vyžádá zavedení eh, nových principů. Máme to tady heslovitě pouze jednou, one stop shot, to znamená, poskytnete tedy data jednou a státní zpráva si je bude mezi sebou předávat, one stop shop, dále Eh, digital by default to znamená, že normální eh, komunikace bude eh, digitální. Dále no, servis, vlastně všechno, co potřebujete, najednou čili mm, také spojování e, údajů, které jsou v, e, v různých databázích, dále transparentnost, což znamená otevřený přístup e, k datům ze strany veřejné zprávy a dále otevřená veřejná data. To je důležité zejména pro firmy, aby mohly vytvářet nové služby a produkty. Nicméně, aby toho dosáhla veřejná administrativa, Eh, musí pracovat na vzniku synergií mezi jednotlivými institucemi, to je velmi důležité. Dále je třeba sdílet data napříč různými sektory, eh, dále sdílet služby a řešení eh, v rámci státní zprávy, ale také s velkými organizacemi. No a pak je tady optimalizace a simplifikace napříč rezorty. Čím dál důležitější je také politická agenda v Unii. Vidíte, že ta interoperabilita se rozšiřuje v různých oblastech. Také komise na to má velký význam. Tři čtvrtiny členských zemí interoperabilitu považuje za významnou prioritu a šéfové vlád evropských států také uznávají, že interoperabilita je nezbytná a důležitá pro fungování eh, státní zprávy. Eh, na příkladu vám nyní ukážu, zda tedy mm, na interoperabilitě opravdu záleží nebo ne. No, eh, je to poměrně malé, takže asi neuvidíte detailní údaje. Ale interoperabilita je skutečně klíčem k propojeným veřejným službám. Čím víc tady těch propojení bude, tím méně času zabere eh, občanům interakce s úřady. A samozřejmě eh, budou moci ušetřený čas věnovat zvyšování HDP. Zde se tedy ukazuje, Eh, nebo je ukázáno, eh, eh, kolik by mohly, mohlo být takto ušetřeno. Pokud by tedy občan, občan potřeboval 10, 10 transakcí s úřady, a každé zabere 30 minut, eh, pak zde máme ve sloupečku, kolik by to stálo eh, v jednotlivých zemích. V Belgii by to bylo celkem 2,3 miliard dolarů. No, a jestliže ta interoperabilita je tak důležitá, no tak eh, proč to tedy už dávno nefunguje? Vezměme si příklad Švédska, to je moje země, a Eh, tady eh, jsou specifické podmínky. Eh, z roku 2013 údaje říkají, že 93% domácností má internetové připojení, ale pro interakci s veřejnými úřady Eh, jak se když se zhání informace, když si občan zhání informace, tak to už využívá jenom 72% domácností a naopak tedy mm, v opačném směru vyplňování formulářů a tak, tak to číslo klesá na 46%. Ehm, čili vidíme, že ono to připojení samo o sobě mm, nepomůže. Eh, my tady potřebujeme mít jakýsi plán, kdy eh, kromě té konektivity také zajistíme mm, příslušné aplikace a interoperabilitu. Takže tím se dostáváme k programu ISA na druhou. Čili prioritou zde je interoperabilita, ale eh, také eh, jsme zjistili, že to samo nestačí, že je třeba jít dál. Čili co tedy budeme dělat do budoucna? Jak tedy eh, navazovat a stavět na eh, stávající programy? Takže ten program má jeden eh, jediný cíl. A tím cílem je umožnit efektivní a účinnou přeshraniční a e, transrezontní interakci mezi evropskými e, veřejnými orgány a na druhé straně občany a firmami. E, to zapojení občanů a firm bylo dříve implicitní, nyní o něm hovoříme explicitně. E, takže ten systém bude podporovat e, Eh, výměnu informací eh, přímo tedy eh, uvnitř administrativy, dále mezi administrativou a občany a administrativou a firmami. Čili je to širší záběr než u současného programu. Tento program bude identifikovat, vytvářet a provozovat mm, interoperabilní řešení a to se bude týkat unijních institucí a bude to také směrem národním, regionálním a místním úřadům. E, takhle také budou zavedeny e, elektronické veřejné služby a jejich e, poskytování po síti. Dále budeme konsolidovat a rozšiřovat stávající program a bude to určitý problém, určitý takový inkubační program a budeme užívat například Connected Europe Facility a budeme sloužit eh, jako určitý most. Eh, ten program je podporován a dosahování jeho cíle má několik dílčích operativních cílů, jak vidíte na tomto snímku. Eh, hlavně tady patří Eh, udržování a eh, tedy udržba eh, a interoperabilita přeshraniční, dále rozvoj spolupráce a využívání ve nových oblastech, dále posuzování implicitních dopadů na navrhovanou unijní legislativu a to už do jisté míry existuje v programu ESA, dále identifikace mezer v legislativě, které nám stojí v cestě uskutečňování interoperability. Zřízení, udržování a zlepšování EIRA a dále také EI-card, což je tedy eh, kartografie a řešení, to je také novinka. Dále Eh, aktualizace a eh, prosuzování stávajících eh, standardů a také práce na nových standardech. To je opět novinka. Rozvoj mechanismu, který bude měřit a kvantifikovat přínosy interoperabilitních řešení. A tady opět je otázka, co dál. Co nám tam ještě chybí, co bychom v budoucnu měli přidat. Takže budeme monitorovat a vyhodnocovat tento program. No. Bude to podobně jako u eh, předchozích programů, eh, budeme zde mít tedy eh, průběžné monitorování a výsledky publikované online. Budeme mít přechodné, no, dočasné a potom finální vyhodnocení. Máme také indikátory pro měření výstupu z programu a také máme kompletní seznam indikátorů eh, pro eh, řadu klíčových eh, prvků, které umožňují interoperability. Čili skutečně nám jde o výsledky. Dále akce, které budou financované z programu, musí mít přínosy, které jsou měřitelné a které mají měřitelný dopad. Co se týče eh, rozpočtu a trvání programu, plánuje se trvání 2016 až 2020, eh, bude to v souladu s eh, více letým finančním programem a celkové množství prostředků se odhaduje na 131 milionů euro. V tabulce dále vidíme rozdělení po jednotlivých letech. No a poslední slide Eh, toto je Toto jsou důležité faktory, na které klademe důraz. Chceme zajistit eh, vysokou míru spolupráce mezi administrativními službami a úřady. Eh, chceme podávat jednoduché, jasné výsledky bez duplikací. Potřebujeme jasný implementační rámec a tež, eh, tedy stejně by to mělo platit v celé Unii. A také budeme sledovat tedy eh, ten celkový efekt, současný stav a efekt a eh, vývoj. Jinými slovy, chceme uplatnit holistický přístup. No a na závěr musíme vytvořit všechny ty nezbytné instrumenty, které nám poskytnou příslušné efekty. No a musím říci, že s novou komisí eh, ta, při, eh, ta představuje eh, příležitost, protože v ní se hodně zdůrazňuje přístup kolaborativní. My zatím tedy komise dává v plen různé iniciativy, mnohdy je to velmi nepřehledné, takže to by se mělo tedy zlepšit. My eh, se tady snažíme, eh, kdekoliv je nějaká iniciativa, která má co dočinit administrativou, eh, už tam jdeme, hned tam chceme být, abychom zajistili určitou koordinaci, aby ty signály byly jednotné. Takže já vám mnohokrát děkuji. Ano, děkuji vám za vynikající prezentaci. No a teď Eh, přejdeme přímo ke dvěma případovým studiím. A sice jednu nám podá eh, paní Anabela Pedroso, zvláštní podátkyně Deloat eh, Consul Torres z Portugalska. Máte slovo, madam. Děkuji, jenom technická drobnost, děkuji. Děkuji vám, dámy a pánové, a děkuji vám za tuto příležitost podělit se s vámi o to, eh, jakým způsobem se zabýváme, eh, jak využíváme interoperabilitu v portugalské vládní strategii. Chtěla bych se s vámi podělit o několik úvah o programu ISA 2. Tak prosím další slide. Ano, děkuji Margaridě. Takže ten první slide to je taková cestovní mapa, kde vidíte portugalskou strategii pro elektronickou státní zprávu. Ta začala v roce 1999 eh, eh, tím, čemu jsme tehdy říkali Citizen Shops, kontaktní místa pro občany a pokračuje až do dnes. V této strategii hrají klíčovou roli eh, informační technologie Portugalsko eh, tedy hraje vůči úlohu v celé Evropě, pokud jde o tuto problematiku. V roce 2010 byla zřízena skupina pro, eh, Evropsk- pro elektronický systém státní zprávy a vznikla tak příležitost slaďovat naše strategie s dalšími členskými státy. A chtěla bych říct, že tato příležitost ke sdílení postupů, vyměňování postupů je velice důležitá, protože případě Portugalska nám to umožnilo něco, co eh, představím za chvíli. Mohli jsme vyměňovat, si vyměňovat postupy s našimi kolegy z Belgie, což nám velmi pomohlo, aniž bychom se dopustili příliš mnoha chyb. Takže ta myšlenka, že by si zástupci členských států sedli okolo stolu a vyměňovali si vzájemné zkušenosti i zkušenosti s chybami, nám pomohly zlepšit situaci. Takže já jsem velice vděčná kolegům z Belgie za jejich pomoc. Za druhé bych chtěla hovořit o našem úspěchu v historii elektronické státní zprávy. Je tu praktická stránka, bez které by nebylo možné pochopit ty základní stavební kameny e, interoperability v praxi a problémy s nimi spojené. Já, jsem, já bych poprosila Margeritu, aby ukázala další slide. Takže ten úspěch měl praktickou stránku, bez, kterého by, bez které by nebylo možné e, pochopit, jak byly technicky organizačně uváděny v praxi různé stavební kameny e, interoperability. To všechno bylo otestováno na portugalských občanských kartách, na občanských průkazech. A proč, můžete se ptát? To je, to je takovým specifickým rysem naší e, ústavy, e, podle které máme jednotnou databázi s osobními údaji e, všech občanů. A právě tady se mohla uplatnit nejlepší portugalská kreativita a interoperabilita tady dosáhla opravdu zázraku. Byla vytvořena jedna jediná karta navzdory autonomii jednotlivých informačních systémů. A v tuto chvíli slaďujeme e, národní interoperabilní rámec s rámcem e, Evropské unie což byl velice důležitý moment, který to všechno dal dohromady. Takže to byl ten nejtěžší problém. Ten nejtěžší problém se týkal eh, semantiky ale po, nějakých, po, po počátečních nezdarech se dostavil úspěch a bylo vydáno přes 9 milionů těchto občanských karet a od roku 2007 eh, nám o program interoperability ukazuje, že je možné tímto způsobem zlepšovat život. Nicméně my eh, jsme prodělali mnoho utrpení, zatímco jsme se učili a čerpali poučení ze svých chyb. A já vám některá ta ponaučení dnes ukážu, protože jsou tady podobnosti s programem eh, ISA 2. Prvním problémem je změnit mentalitu. Eh, získat flexibilitu k tomu, abychom eh, chápali, že ne to, co je pro lidi lepší, je to, co oni chtějí. Bylo to podobné jako schůzky členských států, když jsem se scházela se svými kolegy. Každý říkal něco jiného, konkrétního, měl svůj jedinečný názor ale z, naší, z našeho pohledu bylo eh, potřeba pochopit, že je potřeba být skromní, odolní a dělat kompromisy a nevzdávat se cíle, kterého chceme dosáhnout. Eh, druhý, druhé ponaučení je, že to musí být jednoduché. Ten projekt občanských karet byl tak složitý, eh, že to vypadalo, že se téměř nedá zvládnout. V takovém případě je potřeba rozškatulkovat to na jednotlivé segmenty, aby se to dalo přehlédnout. A a pak třetí ponaučení, které plyne z těch prvních dvou. E, pochopit rozdíly, začlenit je a neustále komunikovat. A to právě toto poslední bylo nejtěžší, tedy ta semantika, to, ten význam naší práce. Když vytváříme informační systémy, e, je to e, jednoduché. My se na něčem shodneme, pak se to stane standardem a pak e, už na to nemyslíme. Ale u lidí to je něco potom úplně jiného. Zatímco tady mluvím, tak všichni budete chápat má slova prostřednictvím svého tlumočení v rámci vaše, vašeho vlastního výkladu. A klíčová slova, jako je jednoduchost, priority a komunikace, jsou podle mého názoru zejména důležitá pro ty výzvy, kterým bude čelit nástroj ISA 2. Teď bych chtěla něco říci k tomu novému programu ISA. Já bych použila slova místo předsedy komise, protože s nimi naprosto souhlasím. Léta práce na interoperabilitě elektronické státní zprávě nyní eh, nebo musí přinášet výsledky. Musí překonat nedostatky veřejné zprávy ale a to tak, aby eh, občané měli k dispozici lepší služby a právě tak podniky. Další slide, prosím. Právě proto zkoumám problém, problém eh, ISA a ISA 2 a vidím tady příležitost ke kontinuitě a zároveň k využívání této příležitosti k tomu, abychom dosáhli zlomu, abychom inovovali eh, způsob, jakým bude program uváděn v praxi. Dnešní ISA eh, je plodem téměř 20 let práce a shromažďování znalostí. Máme velké množství dat, otevřených dat, eh, no-, nové způsoby, ano, samozřejmě, ale je důležité eh, předat to všechno členským státům všechny tyto informace, všech, měly by všechny tyto informace a nástroje být centralizovány a měly by být k dispozici pouze vládám, anebo bychom se na to měli dívat jinak. Dámy a pánové, ty překážky, kterým dnes čelíme, jsou skoro stejné jako v minulosti. Eh, problémy s přeshraniční implementací služeb jsou velké, někdy obrovské. A my se musíme soustředit na experimentování s novými modely eh, vládnutí a eh, biznisu. A tím tyto experimenty otevírat dveře novým aktérům. Dalším problémem je neudržitelnost. Co se stane s projekty, které uspěly, jako je, jsou například elektronické zadávání veřejných zakázek a tak dále, tak eh, kdo potom z toho bude mít komerční výhodu. Mají být i nadále eh, být k dispozici pouze pro omezené využití členských států? Eh, to jsou otázky, které si ISA 2 musí uvědomovat. A proto chápu ISA 2 jako nový začátek který přináší komplexní přístup a zaměření na konsolidaci a zejména může být využíván pro, eh, pro, pro princip otevřené vlády, který skýtá inovativní způsoby a je tak vlastně investicí pro eh, jak občany, tak podniky, tak státní zprávu. Eh, a přes obecnou dohodu členských států, že se budou soustředit na interoperabilitu v rámci ISA 2, je zapotřebí vypracovat novou strategii. A v ní se snažit myslet jinak. Jestliže eh, věříme v to, že je potřeba otevřít elektronickou státní zprávu občanům. Na závěr eh, bych chtěla říci, že ISA 2 je dobrý a nutný eh, nástroj pro výměnu technologií mezi členskými státy. Proto tady hovořím o příležitosti k novému začátku cíle programu, včetně e, inkubátoru řešení nebo e, Solution Bridge, to vše může být zastřešujícím principem, e, který posune společnost dále a který bude pracovat na principu otevřených zdrojů. Může podporovat také projekty, jako je eSense, bez ohledu na mé obavy s velikostí a složitostí tohoto zastřešujícího projektu z toho všeho plynou doporučení, která zhrnují to, co jsem nyní řekla. Proaktivita v komunikaci s členskými státy a společností je zásadní. Potom zaměření. Nesmíme zapomínat, o co nám vlastně jde a o co se snažíme, ať už v kterémkoliv ředitelství sektoru nebo členském státu. To musí mít všichni neustále na paměti, že se snažíme zlepšovat kvalitu života a šťastný život všech Evropanů. Dále zjednodušování. Je zapotřebí eh, využívat technologických postupů tak, abychom eh, zjednodušili eh, složitost přehraničních služeb. A odstraňování komplexních byrokratických postupů. Ale nesmíme zapomínat také na potřebu ochrany soukromí. V neposlední řadě je důležitá otevřenost. Já pevně věřím, že zapojení nových partnerů ze třetího sektoru, jako jsou asociace nevládních organizací a komunit, to je nezbytné pro úspěch. ISA 2 může být mostem, který překlene jednotlivé vrstvy společnosti a využije to, co už existuje a bude koordinovat projekty blíže k lidem, tím, že přemění sociální inovaci v sociální ekonomiku. Což Vážení přátelé, já se omlouvám, že používám toto slovo, dámy a pánové. To vlastně obnáší eh, přemostění propasti mezi elektronickou státní zprávou a otevřenou státní zprávou. Změna je možná a je na nás, abychom ji dosáhli. Takže proč to neskusit? Děkuji vám. Děkuji také po vašem projevu jsme ještě více přesvědčení o tom, že jednáme správně, ještě více než předtím. Takže to byl vynikající příklad. A nyní dávám slovo panu Romanu Dmovskému, který nám přednese druhou případovou studii, kde o náměstka ministra pro administrativu a digitalizaci z Polska. A má také 10 minut a prosím, aby, abyste začal se svou prezentací. A na, začátku, na začátek vaší prezentace bych chtěl eh, eh, požádat místopředsedu výboru ITRE, pana Miloslava Ransdorfa, aby si se mnou vyměnil místo a aby odteď předsedal schůzi až do kon, jejího konce. Takže můžeme začít.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 svědky změny, eh, která je vedená a poháněna inteligentním využíváním dast. Čím dál tím více hospodářských oborů eh, je takových, eh, že je možné se z nich stát lídrem díky inteligentní práci s daty. Roli administrativy je zajistit rámcové podmínky pro využívání dat a v rámci administrativy je to potom eh, lepší dostupnost eh, digitálních eh, dat a také snižování nákladů digitální administrativy. A abychom toho dosáhli, je nutné Eh, plnit mnohá zadání, mnohé úkoly. A já bych vám chtěl ukázat na poměrně jednoduchých příkladech, jak k tomu přistupujeme v Polsku, tedy k úkolům souvisejících se eh, implementací interoperability. Obecně lze říci, že eh, k tomu nejdůležitějšímu patří grandiozní likvidace digitálních bariér, to znamená přeshraničních, ale také mezirezortních, mezi administrativou a občany, případně eh, firmami. Důležité je tedy umožnit občanům eh, přístup eh, k digitálním datům, vůbec přístup k digitální technologii a poté také k digitálním datům. No a k základním úkolům patří snižování nákladů veřejné zprávy. Zdá se, že nejdůležitější roli při budování interoperability eh, bude činnost na evropské úrovni, tedy nadstátní úrovni. Velmi dobrým příkladem eh, zdá se bude implementace předpisů o identifikace, elektronické identifikace a e, také důvěryhodnosti. Čili to budeme říkat EIDAS a cílem je zajištění bezpečné elektronické identifikace a bezpečného ověřování. Implementace e, tohoto e, předpisu bude využívat jed, vlivy jednoho z projektů eh, v rámci ISA. To je projekt STORK. Eh, došlo ke, zde ke zpracování určitých prototypů, prototypů, které byly prakticky odzkoušeny a domnívám se, že budou velmi užitečné a budou využívány eh, při Eh, plnění dalších předpisů, které budou implementovat eh, předpis IDAS. Eh, v každé země bude třeba odvést určitou předběžnou práce. Za prvé bude třeba upravit národní legislativu. Na druhou stranu tady máme co dočinění s novými předpisy, například digitální podpis a tady bude třeba nová implementace. No a třetí skupina eh, úkolů, to se bude týkat eh, úpravu stávajících eh, domácích předpisů tak, aby identifikace tedy řekněme občanský průkaz elektronický, aby byl použitelný ve všech státech Evropské unie bez hraničních překážek. Ceným zdrojem implementace eh, to nařízení budou standardy a referenční modely eh, zpracované eh, v programu ISA. Takže to byl příklad standardizace na evropské úrovni. A teď dovolte několik příkladů souvisejících s implementací těchto předpisů v Polsku. Jak jsem řekl, Eh, důležitým úkolem je eh, dostupnost digitálních veřejných služeb. A to znamená také eh, přístup k veřejným registrům. V Polsku máme kolem 600 takových rejstříků. To je příliš mnoho. A těžko si se představit, že by mohl existovat systém, který by dokázal zpřístupnit údaje ze všech z nich. Proto jsme analyzovali situaci a zjistili jsme, že stačí přístup eh, zhruba eh, ke stovce různých údajů, které mm, existují pouze v několika registrech. A to postačí občanu nebo firmě, aby eh, zvládla všechny elektronické administrativní úkony. Proto chceme tedy ten rozsah Eh, údajů, které budou eh, dostupněny na počátku, aby to bylo prostě, aby to byla ta data eh, z těch nejdůležitějších rejstříků. Velice důležitý další krok je opakované využívání veřejných údajů. Setkáme se s tím, že veřejná zpráva si pro své potřeby objednává experty, ale také údaje různého typu. A ukazuje se, že eh, jakmile tedy ty, tato údaje eh, jsou, aby, jsou zaplaceny z veřejných peněz, pak by bylo třeba eh, maximálně jich využít. To znamená, že by bylo dobré, kdyby tyto údaje byly bezplatně poskytovány firmám a nevládním organizacím, aby se upírající se o tato data mohly nabízet nové služby, nové eh, produkty. V polském případě je hlavní výzvou eh, vzhledem eh, k množství přístupňovaných údajů. Tady jde vlastně o to, že je to velký, velký dosah práce. A my chceme tedy toto rozšířovat na různých platformách. Například chceme také eh, proto přijmout speciální zákon, který bude řešit do detailu, jak se tato data mohou užívat. Důležitým eh, elementem je také zprovoznění centrálního portálu, kde bude možné najít všechna, všechny údaje zpřístupňované prostřednictvím veřejné zprávy. Pokud vytváříme předpisy o interoperabilitě, je třeba mít na paměti také finanční aspekt, tak aby nové systémy snižovaly náklady fungování veřejné zprávy. Hlavní ideou mm, myšlenky ISA Eh, je tedy standardizace. To je nejlepší řešení. Ale eh, lze eh, pokračovat také, respektive postupovat na nižších úrovních, to znamená na úrovních konkrétních produktů IT. V Polsku máme několik oblastí, kde jsou už připravené určité bloky, které mohou být eh, využívány různými částmi veřejné zprávy. K tomu patří například bezplatný elektronický podpis, eh, jak pro občana, tak pro úředníka, takzvaný důvěrný profil. Dále zde máme systém elektronického předávání dokumentů mezi úřady, to také všechny zapojené úřady používají bezplatně. Dále veřejná zpráva má k dispozici systém oběhu dokumentů, kteří vytvořili její vlastní administrátoři a opět eh, mohou si ho každý, může si každý úřad bezplatně zavést. Obecně praxi je implementace interoperability velmi složitým eh, procesem, eh, poněvadž si vyžádá zásahy na různých místech a na různých úrovních. Je třeba využívat všech eh, možností k propagaci těchto změn a k tomu, aby zvyšovali jejich atraktivitu. V Polsku máme máme několik úrovní tohoto, řekněme, eh, tlačení. Za prvé jsou to doporučení, eh, doporučení, které obsahují například architektonické principy, které jsou osvědčenými postupy, jež doporučujeme eh, k využívání při budování nových informatičních IT systémů. To je takový soft law, to není eh, žádná právně podložená povinnost. Ale máme také právní mechanismy. Eh, velice důležitým prvkem strategického programu eh, nazvaným program integrované informatizace státu. Tam se řeší zavádění interoperability do všech státních systémů IT další etapa, další úroveň, eh, kde budeme chtít ovlivňovat eh, to, aby se respektovaly eh, zásady interoperability, to je finanční oblast. My zde máme nyní v Polsku operační program dedikovaný specificky digitalizací státu, souvisí to také se širokopásmovým internetem a s budováním moderních digitálních služeb a také eh, jejich eh, podpora a rozvoj. Eh, k hlavním kritériím, které, o které jste jde a které jsou podmínkou získání financí v rámci tohoto programu, je dodržování několika málo zásad, které podporují určité mechanismy zachování interoperability. To je vše, děkuji vám. Děkuji vám, pane Dmovsky, za velmi zajímavou prezentaci, protože já vím, čím lepší bude situace v Polsku, tak pro nás sousední Čechy to eh, bude znamenat, že budeme moci využívat řadu vašich zkušeností. No, a teď musím říci, že tato prezentace nám ukázala, jak důležitá je decentralizace. Protože v tak velké zemi určitě není dost dobře možné centralizovat veškeré funkce související s interoperabilitou. Já musím říct, že jsem studoval historii managementu a musím říci, že eh, centralizovaný systém řízení eh, v amerických železnic eh, byl tady ostře sledován a poté se zjistilo, že tento systém nelze použít všude a že tedy programy Eh, informačních technologií nám umožňují decentralizaci. A já tedy eh, jsem toho názoru, že decentralizace eh, bude také cestou do budoucnosti jak, a bude to cesta k tomu, aby byl celý systém efektivnější a aby lépe fungoval. A teď dám slovo panu Zoriňovi. Pan Zorinio je zde. Je to velmi zodpovědný člověk, protože je čtvrtek odpoledne a on si plní své eh, povinnosti zpravodaje. Máte slovo, pane. Dobrý den, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Už jsem přednesl původní slova, když jsme si vyslechli další projevy, viděli jsme, že jsou <clears throat> vlastně v souhlasné. My už nemůžeme sledovat tento model řízení, který se používal například na železnici v USA. Proč? Protože tam šlo o decentralizaci a proto musíme my tady hovořit stejným jazykem. Na druhé straně stejné technologické nástroje interoperability nám umožní rozhodnout na lokální úrovni, ale <clears throat> umožní nám také agregovat, tak jak jsme to viděli v polském případu, těch šest rejstříků, nebo jak jsme viděli v portugalském případě, také mm, tuto situaci. Paní Pedroso <clears throat> už odešla do důchodu a působí jako porodkyně v určitých podnicích, na které se odkazovala. Ale práce, kterou udělala se eh, odvíjela zejména eh, díky jejímu působení v portugalském úředěně pro modernizaci státní zprávy. Eh, byla vysoce kvalifikovanou úřednicí portugalského státu a mohl být vyřešen ústavní problém, že nebylo možné e, e, zacházet pouze s jedinými čísly. Teď e, máme různá čísla, která mohou vzájemně být dány do souvislosti v rámci interoperability hmm. Mm, já jsem tady zejména z toho titulu a proto jsem také zpravodaj té zprávy, že co nám chybělo, byla právě interoperabilita tohoto programu se společností. Ten program zaručuje technologickou interoperabilitu a je třeba, aby se právě zlepšila ona interoperabilita se společností. Eh, my jsme měli neformální kontakty s komisí i s dalšími zpravodaji. A eh, z toho mohu učinit závěr, že prezentace, která dnes zazněla, je daleko lepší než ta původní prezentace. A to je to, co nás zajímá. Abychom tady měli ono konvergenci směrem k nalezání správných řešení. Eh, v určitém bodě řekla Gertrud Inestat, že eh, spokojenost podniků a veřejnosti <clears throat> je samozřejmě implicitní v tomto kroku. A já jsem přesvědčen o tom, že právě eh, toto musíme považovat za ten implicitní krok, ale musíme si také otevřít tomu, co chtějí ti druzí, aby vyjádřili také svá přání. Já jsem přesvědčen o tom, že budeme moci zrealizovat tento malý krok. Thank you for this summarization. Děkuji za toto shrnutí. Portugalci nám v, v dějinách objevili oceány, možná, že pan Zorino nám teď objeví tajemství interoperability. Portugalsko sice v minulosti objevilo oceány, ale teď je to země, která eh, je, má vedoucí úlohu v cloudech. Takže následujícím řečníkem bude paní Jakoncary, protože je zpravodajkou za IMKO. Takže paní Jakoncary, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám za nesmírně zajímavé příspěvky, zejména za onen příklad z Portugalska, který byl vynikající. Máte tedy elektronickou občanku, pokročili jste v této oblasti, abych se ráda zeptala zástupců komise. Tady eh, hovoříme zatím o abstraktním stádiu s dobrými úmysly a zadanými cíly, ale kde vidíte ty konkrétní kroky v budování infrastruktury či snad v technologické změně kterou, lze, kterou nelze ještě teď tak přesně popsat. Mohli byste jako experti mm, předvídat, co by se mohlo stát? Deset procent občanů Evropské unie jsou analfabeti a tady máme otázku, jak můžeme zohlednit tento problém. E, vznikla tady tedy skutečná propast Máme tady ten termín digitálních mudrců. A na druhé straně tady máme občany, kteří nemohou využívat technické a technologické možnosti. A pakliže se digitalizuje nějaká základní služba, jak mohou tito digitální analfabeti takovou službu vůbec využívat. Například na Islandě existuje starší generace, eh, která dostává nabíze na školení. Možná, že by v pozdějším stádiu mohl tento program také zahrnout konkrétní opatření Eh, které by eh, celou tuto agendu posunuly blíže k občanovi. The next speaker will be Mr. Bonny. Thank Dalším řečníkem je pan Bony. Děkuji paní Jakoncary za tento příspěvek, protože negramotnost v Evropské unii se vyskytuje v mnoha regionech a je závažným problémem. A eh, já musím říci, že je to velice důležité na jihu Evropy kde právě demokratický vývoj pomohl eh, překonat toto břímě z minulosti. Takže dalším řečníkem bude pan Bony, jakožto stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že všechno už v podstatě bylo řečeno, takže je poměrně těžké vymyslet něco nového ale chtěl bych poděkovat zpravodajům a také paní Pedrozu a panu Dmovskému za jejich prezentace, za to, že nám ukázali, jak správně řídit interoperabilitu a na jakých prioritách pracovat tak jako v Polsku a jak pracovat na mnoha nových řešeních, jako jsou elektronické občanské průkazy v Portugalsku. Podle mého názoru je důležité si uvědomovat, že v obou případech eh, řečníci říkali, že musíme hovořit o otevřené státní správě. A myslím si, že dnešní prezentace komise byla vynikající z mnoha důvodů když diskutujeme o interoperabilitě a e, jakožto o technickém řešení, tak si myslím, že na tomto slyšení e, už lépe chápeme, že nejde pouze o technické řešení. Nejde tady pouze o technologii. Je to eh, aspekt, který je nezbytný pro eh, jednotný digitální trh a právě tak pro nový model demokracie a otevřené státní zprávy. Takže podle mého názoru je, by bylo velice důležité, bylo by velice prospěšné, kdyby se mnohem více poslanců Evropského parlamentu zajímalo o program interoperability a kdyby šířili eh, povědomí o tomto programu v našich zemích. Já mám jenom jednu nebo vlastně možná dvě otázky. Za prvé, jak programy ISA, jaké mají dopad v porovnání s těmi potřebami, které mají naplňovat v Portugalsku, v Polsku a v dalších členských státech. A druhá otázka, Jakou mezeru v legislativě tady vnímáme, když hovoříme o prohloubené interoperabilitě? Protože zastupkyně komise zmínila tuto legislativní mezeru ve své prezentaci. A já si myslím, že pro nás všechny by bylo nejlepší, kdybychom tuto mezeru identifikovali spíše dříve než později. A během práce na tomto balíčku budeme také eh, připraveni k některým legislativním změnám. protože podle mého názoru tato řešení by mohla být eh, součástí balíčku jednotného digitálního trhu, který bude zanedlouho představen komisí. Děkuji, pane Bony. A nyní za politickou skupinu eh, ALDE pan Tojrer, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Nejprve vám chci velice poděkovat za toto slyšení a za eh, zde popsané eh, aspekty a informace. Když hovoříme o tématu interoperability, tak toto téma obsahuje různé komponenty. Za prvé komponenty, eh, které platí v jednotlivých členských státech a jedná se o to, zda evropská veřejná zpráva v jednotlivých členských státech již plně vstupuje do digitálního věku, přičemž tady máme otázku, v čem má spočívat úloha Evropské unie, eh, protože Evropská unie může mít takovýto úkol teprve, bude-li se jednat o přeshraniční informace, čili jednotlivé členské státy překračující aspekty interoperability. Po případě bychom v tomto, v této souvislosti měli vyjasnit, eh, v čem spočítá evropská přidaná hodnota. Ehm, hned ze začátku nemůžeme vycházet z toho, že všechno je v kompetenci Evropské unie. Když o tom popřemýšlíme déle, tak můžeme také konstatovat, že v otevřeném vnitřním jednotném trhu musí eh, platit rámcové podmínky. Ta, eh, a teď tady v parlamentu jsme se domluvili na tom, že výbor pro průmysl se bude starat o otázky technologie a nikoliv o otázky bezpečnosti osobních údajů. Ale to je politická schizofrenie, kdybychom tyto otázky jaksi vyclonili nebo vy, vyčlenili z našich diskusí. Já znám lidi, kteří stojí velice otevřeně digitalizace, pro, digitalizaci procesu, ale chtějí mít jistotu, že jejich osobní údaje nebudou zneužívány. A když to srovnáme s americkou legislativou, eh, tam je odpovídající zajištění, že prostě se osobní údaje osob nevyužívají mimo území USA, zatímco takovouto jistotu občané Evropské unie nemají. Chtěli-li bychom dosáhnout průlom v digitalizaci, museli bychom také vyřešit problém bezpečnosti osobních údajů v Evropě. A já si myslím, že je to integrální součástí celé koncepce, o které tady hovoříme. Moje otázka zní. Je to skutečně spíše technická otázka, zda Open Government a Open Platform řešeními můžeme to všechno zlepšit, anebo je to regular, regul, relativní otázka. To také ukazuje dnešní diskuse dojde k rámcové legislativě, bude tato nezbytná proto, aby se tento proces trošku popostrčil. A já si myslím, že v Evropském parlamentu komise eh, bude mít podporu a my eh, také jistě budeme diskutovat i s jednotlivými členskými státy. Děkuji. Maybe the outdoor area will be the dangerous. Možná, že eh, právě ta vnější oblast bude nebezpečná, neboť tam probíhá digitální revoluce. A je velice důležité se s ním vypořádat. Nyní pan Maragal eh, za zelené jako stínový eh, zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, poté, co jsem si vyslechl prezentace komise a ty praktické příklady, hmm, když se tady diskutují ty cíle, které jsou na stole, doufám, že jich dosáhneme. Děkuji vám pěkně za všechny vaše informace. Myslím si, že to nám dává dobrou perspektivu. Já bych tady mohl formulovat to, co očekávám. Já si myslím, že by nemělo existovat ISO 3, protože stačí nám ISO 2. Myslím si, že se nám podařilo konsolidovat celou koncepci eh, v rámci 2020 Eh, a tady měla být nastolena eh, právě ta jistota. A teď bychom měli hájit tuto koncepci v každém členském státě. Samozřejmě bude nezbytné to řídit a disponovat dostatečným základem informací pro lepší řízení, ale už bychom měli si osvojit společný postoj kulturu, aby se eh, evropské užívání digitalizace stalo normálností, normálem v jednotlivých eh, vnitrostátních institucí. Eh, paní Pedroso říkala to heslo Keep Simple, takže pozor na semantiku. Absolutně souhlasím s tím, co tady zaznělo. No, kdybych měl zhrnout to, nad čím budu pracovat příští, v příštích týdnech s velkou chutí, budu spolupracovat s panem zpravodajem Soriněm a já bych řekl čtyři mm, jednoduché věci. Za prvé, program by měl začlenit, možná, že to v současném textu ještě není, dobře definované cíle, jak obecné, tak specifické. Doplňující cíle s takovou tou mapou, eh, která by umožnila právě zmapování pokroku, ke kterému dochází včetně studií dopadu. Za druhé, program musí dosáhnout to, co už jsem řekl, čili definovat, konsolidovat koncepty, musí vyhrát ten boj o semantiku. A je třeba abychom dostali očekávání, která jsou v tuto digitalizaci vkládána. Za třetí, tady se upřímně domnívám, že tady jsou alternativy nebo obce. Ehm, dnes to bylo rozhodně lepší než v té původní prezentaci a to si myslím, že je velice důležité, ale myslím si, že bychom se měli soustředit na obecné dohody eh, týkající se takzvaného common framework. To znamená to společně sdílené kde by měly platit stejné požadavky a stejné podmínky. O to více je důležitější, domnívám se, konkrétní řešení a naplňování konkrétních situací v rámci tohoto obecného společného rámce. A opakuji, že dnes v prezentaci eh, jsme to slyšeli velice dobře vyjádřené. Když se podíváme na úroveň začlenění něčeho podobného, co se týče obsahu webových stránek, eh, je třeba to proskoumat, abychom věděli, jak to eventuálně může do sebe zapadat. A za čtvrté, eh, což je pro mě velice důležité, tento program by měl samozřejmě zahrnovat pokrok a toho, co již bylo dosaženo, Mm, eh, v již existujících programech Evropské komise. Například se tady hovoří o large scale pilots, eh, to je například v projektu Essence. A je třeba, abychom tedy využili tu již vykonanou práci a abychom využili možné koordinace při tvoření takzvaných bloků, které jsou již k dispozici. Jinak budeme mít určitou tendenci zdvojovat věci a opakovat to, co už bylo učiněno. Je třeba zabránit Eh, vznikání propastí, protože eh, někteří eh, ještě nepokročili v užívání těch nejmodernějších technologií. Toto je třeba sladit a jsem si s tím, že toho dosáhneme. Děkuji. Co Thank you. And uh, the second part of our session, today's session. Děkuji. A druhá část našeho zasedání, tady začne pan Banko López. Děkuji mnohokrát. Chtěl jsem poděkovat za práci pana zpravodaje i za informace, které jsme obdrželi v dnešním slyšení. Myslím, že tato zpráva přinesla úhel pohledu, který je důležitý ve, ve sdělování Evropské komise, ale také to sociální zaměření eh, což je třeba zohlednit ve fungování veřejné zprávy, aby se tady překonala ta propast, která ještě existuje v digitalizaci. A vlastně to vychází z ústřední části evropských smluv. Eh, tady komise to dříve, bych to tak nazvala, zanedbávala. Myslím si, že toto ještě zdůrazním v pozměňovacím návrhu, eh, který předložím. Ale tady bych rád zdůraznil, co je pro mě nejdůležitější. A to je postavit se demografické výzvě právě z perspektivy veřejné zprávy. V tomto smyslu propagování technologií informačních a komunikačních interoperabilita mohou a musí sehrávat roli při překonávání překážek pro efektivní práci veřejné zprávy, podniků, občaní, nezávisle na konkrétních podmínkách, v níž se nachází buď občan nebo podnik. Eh, veřejná zpráva musí přispět překonávání těchto překážek v digitalizaci, zejména na území, eh, která jsou nejvíce dotčena stárnutím obyvatelstva. A eh, proto je třeba, abychom tady také zohlednili ehm, strážení těch práv občanů a zároveň také práv na ochranu údajů. Děkuji a nyní paní Kalasa Alde. Thank you. Um, I have a list of... Děkuji. Já tady mám celý seznam otázek na představitele komise. Eh, především eh, vy jste nám vlastně říkali, eh, co je tady nové a co bylo převzato z IC z Ale mě by zajímalo, základní poučení, které jste si vzali eh, z dosavadní zkušenosti s ISO? A zejména, jaký eh, je poměr eh, těch priorit, jak se vlastně ty priority a jejich podíl na celkovém úsilí bude přesouvat. Další otázky se týkají vztahu s členskými zeměmi bude ISA moci podporovat regionální iniciativy a také projekty eh, panevropské. Dále eh, ta zpráva eh, o tedy jak by si členské země mohly vést lépe, než jak to máme znázorněno v té průběžné zprávě. A dále jak program ISA eh, bude eh, spolupracovat s jinými orgány, eh, kde se nachází v hierarchii nové komise, který komisař bude zodpovědný, které DG bude zodpovědné. A dále, jak bude ISA toto podporovat. Jak tedy eh, se zajistí, že eh, projekty eh, financované komisi budou slučitelné s interoperabilitou? Tak na otázky nám odpoví experti v této části. A teď ještě paní Dali z SAD. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych ráda poděkovala všem eh, řečníkům, eh, poněvadž podařilo se vám tady vzbudit jakési nadšení pro toto téma a chci poděkovat také zpravodajem. Já hovořím za SND, ale zároveň tedy za výbor Libe, kde jsem novou zpravodajkou sociálních demokratů k tomuto tématu. My se hovoříme o informace pro občany o eh, lepší kvalitě služeb pro občany, ale eh, také o ochraně, eh, což je něco, co jsem hovořil také pan Tojre. A máme tady dvě hlavní věci. Eh, za prvé, nás, sociální demokraty, zejména z eh, perspektivu výboru Libe, zajímá hlavně to, že v současné době nemáme harmonizovanou ochranu dat eh, v rámci Evropské unie. Pravidla se liší podle, podle závazků a povinností jednotlivých členských zemí. To znamená, že v současné době Eh, máme určitý nepoměr mezi implementovanými standardy jednotlivými členskými zeměmi. To znamená, že ta interoperabilita nemůže být stoprocentně zajištěná v tomto prostředí. Že eh, víme, že eh, stejná sada kritérií je základem interoperability. Já myslím, že to je třeba naléhavě řešit. A proto také hovořím o rychlém přijetí balíčku E, na ochranu dat, poněvadž ono už to e, trvá trochu moc dlouho. Evropský parlament e, pořád čeká s zahájením trialogu k harmonizaci standardů ochrany dat. A já si myslím, že by to bylo dobré pro občany, firmy i veřejnou zprávu. A ještě poslední věc. Díky implementaci KPI se všechny kroky sledují, také eh, komise eh, to sleduje, ale také komise, myslím, by měla eh, také specifikovat to, že firmy, které předkládají ke zvážení určité akce, aby mm, tedy zde se také zohlednil aspekt ochrany dat, zejména pokud se týče zacházení s daty občanů. Ano, děkuji. Já jsem velmi rád, že jste eh, se zmínila o ochraně dat, eh, protože my v Evropském parlamentu se ochranou dat zabýváme, ale já jsem hluboce přesvědčen, že jsme k tomu dosud nepřispěli dostatečně. Takže teď, dovolíte-li, přečtu příspěvek eh, kolegy eh, z mm, eh, GUE, Lizy Matyáš, která je stínovou zpravodajkou. Ale možná, že by bylo lepší dát slovo expertům. A takže dáme slovo Evropské komisi. Paní Gertrude Ingstad, máte slovo. Děkuji vám. Já dám slovo hned Margaridě, aby to bylo efektivnější a ona řekne, jak vidí vzájemnou provázanost těch témat. Takže paní Abakazis. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím zmínit o některých bodech, o kterých hovořili poslanci v tomto sále. Nejprve eh, paní Jakoncary odešla, ale já začnu její otázkou. Program ISA 2 má za hlavní cíl vytvořit základy, tak jak říkal pan Zoriňo. Teď tedy stavíme základy, na nichž potom budou dále pracovat jiní a ti, kteří budou potom přinášet řešení pro administrativu. Teď tedy stavíme jaksi eh, cihlu na cihlu, stavíme základy, na nichž potom budou stát ta řešení. Padla tu zmínka o jednom velice důležitém aspektu, na kterém jsme pracovali už při programu ISA a budeme na něm pracovat i v tom programu ISA na druhou. A to je eh, semantika například. Nemůžeme eh, nemůžeme vytvořit žádnou komunikaci mezi jednotlivými administrativy bez dohod o semantice my bychom měli klást zvláštní důraz na dohody e, o semantice napříč sektory, protože lidé ze stejného sektoru spolu hovoří a e, dokážou se shodnout na významu tohoto slova, ale když jsou ty sektory různé, tak už si vzájemně nerozumí. Takže to je dobrý příklad toho, eh, na čem bude pracovat program ISA na druhou. Tedy bude se snažit eh, zbližovat různé sféry, různé oblasti společnosti, aby se eh, dohodli na způsobu komunikace. A v této oblasti už jsme dosáhli určitých úspěchů ve členských státech. My nechceme nějaké digitální předěly. Ta řešení specifikace a rámce, e, které program definuje a specifikuje s pomocí členských států, sami o sobě nepřispívají k digitálním předělům. Přispívají k vytváření řešení pro občany a pro podniky žádným způsobem nezabraňují eh, přijímání opatření, eh, které by pamatovaly na lidi, kteří nejsou připojeni eh, k internetu. Tady tedy neexistuje žádný rozpor. My můžeme zavádět řešení pro většinu populace, která je obeznámena s digitální sférou a zároveň si uvědomovat konkrétní potřeby těch, kteří nejsou e, digitálně kompetentní. To je důležitá věc, kterou musíme mít na paměti. E, jak e, jak program ISA 2 odpovídá potřebám členským státům a uvedení nějakých příkladů. Můžeme například zmínit Evropský rámec interoperability, který byl specifikován eh, v rámci sdělení komise, proto není povinný. Neexistuje tedy povinnost transpozice v členských státech, ale 24 členských států eh, ho transponovalo. Samozřejmě poté, co ho uspůsobilo konkrétním situacím svých států, protože je jasné, že každý stát je jiný. Existuje tu však zjevně společná vize, společná koncepce v 24 členských státech a to u něčeho, co je nepovinné. E, to je podle mého názoru dobrý příklad e, akce na evropské úrovni, e, která nám umožňuje pracovat jednotným způsobem za pomoci stejných metod a přístupů. Což ale zase neznamená, že úplně všechno všude musí být stejné. Pokud jde o mezery v legislativě a technické regulatorní otázky. Tak diskutuje se nebo e, plánuje se v kontextu digitálního jednotného trhu e, aktualizace evropské strategie interoperability a evropského rámce interoperability e, tak, aby vzal v úvahu ponaučení a zkušenosti z různých členských států. A to, to právě máme v programu ISA na druhou, což je Evropská referenční architektura komunikace. Tím tedy máme ten úplný balíček. Strategie, rámec, referenční e, architektura. To vše je součástí návrhu, který je na stole. Pokud jde o potřebu ochrany osobních údajů. V návrhu je explicitně zmíněno, že program ISA na druhou bude respektovat zásady legislativy o ochraně osobních údajů. To je tedy zavedeno jako princip ve stávajícím návrhu. Zároveň je ale potřeba zmínit, že my vlastně nabízíme ty, ty cihličky, ze kterých potom to řešení bude vystavěno. Řešení pro různé sféry, pro různé oblasti a v konečném důsledku odpovědnost za ochranu osobních údajů leží na straně podniků. Podnik musí eh, dodržovat pravidla a zaručovat se, že naplňuje pravidla pro ochrany osobních údajů. Takže samozřejmě oni musí vzít v úvahu legislativu ochrany osobních údajů, ale ti, kteří budou stavět z těch našich cihel, budou také muset zohledňovat pravidla a legislativu eh, ochrany osobních údajů. k těm společnostem, které, nabíz, které navrhují akce, tak jenom drobné objasnění. Ty akce v rámci programu ISA a ISA na druhou se budou řídit stejným přístupem a předkládají je státní zprávy členských států a služby komise. Takže my nepřijímáme návrhy od firem. tak je to stanoveno v návrhu, který je momentálně na stole. Ta procedura je taková, že je na státních zprávách členských států a, služeb, a službách komise, aby navrhovali akce. Ty akce ne, se nemusí nutně týkat daného regionu. Není s tím tedy svázáno žádné přímé financování daného regionu nebo obce a tak dále, ale výsledky těchto akcí mohou být potom využity e, regionálními nebo státními správami. A ještě závěrem. Všechno, co v rámci toho programu proběhne, bude k dispozici všem členským státům e, a jejich státním zprávám, protože jde o otevřenou a společnou platformu. A tato společná platforma už teď obsahuje výsledky programu ISA, pokud jde o specifikace a zároveň také e, řeš, e, řešení na principu open source za podpory programu ISA. Já můžu uvést jeden konkrétní příklad, a to je Evropská občanská iniciativa a e, online, online sbírání dat, což je program, který byl podpořen e, projektem ISA 2 a ten je používán pro všechny e, iniciativy, které organizátoři založí. Takže všechny evropské občanské iniciativy využívají online software pro sběr podpisů, které byly pod, který byl podpořen programem ISA. Děkuji vám. Můžeme pokračovat paní Arabelou Pedro z Portugalska. Vy jste nám představila případovou studii z Portugalska. Máte slovo. Děkuji vám. Já jsem pozorně poslouchala a chtěla bych pohovořit o třech takových problematických tématech, a o tom, eh, jak je řešit. Pokud jde o program eh, ISA, tak eh, já zcela souhlasím s některými z vás, že je příliš technický že příl, a, a, a že příliš mnoho členských států je tam jaksi uzavřeno do sebe. Takže kde je ta otevřenost? která by eh, naplňovala potřeby občanů a podniků. Technické problémy, standardy, eh, jako je ochrany, ochrana osobních údajů a tak dále. To by měly být ty hlavní bloky. Ale přesto eh, občas mám takový pocit, že zapomínáme, proč to vlastně existuje. A pokud nechceme nějaké ISA 3, musíme zavést novou kulturu, která začne zkoumat to, co jsme udělali, e, co bychom měli dělat a vytvářet e, pobídky pro členské státy. Otázka občas zní, jaká je role členských států a jaká je role komise. A když se snažíme o transpozici do e, národního prostředí, děláme to většinou prostřednictvím e, nařízení ale už, to, to už nechci nepokrývá tu kulturu. Takže máme tady obrovský problém. To, co se děje tady, je velice důležité, ale členské státy plně nechápou, co děláme. Kromě toho, že máme hodně peněz, ze kterých oni nic nemají, což za které si nemůžou sáhnout. Potom třetí téma, které bych chtěla zdůraznit, a o, o kterém jsem už v minulosti hodně diskutovala s Margeridou, se týká otázky, která je neustále stejná. Když se scházíme se zástupci členských států, tak někdy eh, ty též otázky zaznívají znovu a znovu. Pokud se tedy členské státy shodnou na tom, že otázka interoperability má zůstat na vládní úrovni, tak eh, pochopili vlastně, že s tím potom nebude nic mít společného eh, veřejnost, že to budou pouze jakési malé takové ostrůvky, které budou využívat členské státy, to je trochu sobecké. My jsme eh, zástupci eh, občanů a podniků. A proto ve své prezentaci jsem eh, využila princip otevřeného vládnutí, který by nám všem měl být znám a který by měl jaksi být na poplach v komisi, když hovoříme o ISA 2. A otázky soukromí a těch technických stavebních kamenů jsou samozřejmě důležité, ale pro mě to hlavní je začlenění a to já v tom dokumentu nevidím. Děkuji. Dalším řečníkem bude pan Domovský z Polska. Vy jste tedy ti šťastlivci, kteří máte ministerstvo pro digitalizaci. Děkuji, máte slovo. Děkuji vám. Zdá se, že tato debata eh, se vyvíjí celkem zajímavým způsobem. A také ukazuje, s čím vším to souvisí, jaké široké a velké a mnohé jsou tady souvislosti. Objevuje se tady otázka, že možná eh, je tady málo zdůrazněna Eh, tematika eh, vyloučení. Eh, možná, že je tady nebezpečí, že toto první nadšení pro nové digitální služby, zavedení nových digitálních služeb, že nemusí mít do stejné míry tu využitelnost ve stejné tedy bez eh, stejného rozsahu použitelnosti. Eh, také eh, jsou tady další zajímavé možnosti, jako hlas, rozpoznávání hlasových příkazů a tak dále. Čili důležité je, abychom, si na, abychom všechno toto měli na paměti, abychom zeměna lidem, těm, kteří jsou dneska vyloučeni, aby eh, se jim pomohlo. A možná, eh, že bychom ale neměli úplně eh, rušit analogový, tedy ten papírový úřad, hm, aby opravdu někteří nebyli vyloučeni. Další otázka je, co realizovat centrálně a co decentralizovaně, nezávisle. Zdá se, že centralizace má smysl pouze tehdy, kdy se zavádějí standardy a zásady. A tady by klíčem mělo být eh, to, že všude tam, kde nedostatek standardů eh, může znemožňovat třeba přeshraniční výměnu informací, tam je třeba využít centrální regulace, které budou eh, někde i velmi podrobné. Ale tam, kde toto riziko není, bylo by lépe ponechat plnou svobodu, tak aby zainteresované subjekty se mohly rozhodovat podle svého. V některých příspěvcích se tady objevuje otázka ochrany osobních údajů. A to je velká věc a e, jedná se o tom také na jiných výborech. Ale tam, kde hovoříme o digitálním trhu, tam je třeba e, se tím zabývat e, důkladněji než jinde. A tady bych navrhl další téma, které je také třeba mít na paměti a to je kybernetická bezpečnost. Zdá se, že v současné realitě je to tak, že prostě vůbec není možné vytvářet moderní systémy eh, bez zohlednění tohoto úkolu. A to zejména u těch veřejných systémů, které mají být široce dostupné, široce otevřené pro občany, eh, tak eh, ty jsou samozřejmě také otevřeny stejně do široka hackerům, eh, čili tam eh, to zabezpečení eh, dat, procedur postupu, to je mm, naprosto zásadní. Děkuji vám. Děkuji. A teď lidi koruna celé debaty od pana Carlose Dorinia, pana zpravodaje.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 tak my mm, je dobře, že se takto setkáváme a pracujeme na takovýchto řešeních. Spravodajové i stínoví zpravodaje mají k dispozici návrhy textů s pozměňovacími návrhy. Podle harmonogramu máme měsíc na zapracování nových pozměňovacích návrhů a já osobně eh, na základě této debaty určitě také některé přidám. ITRE a IMCO mají také své harmonogramy a oni je sladili. No a eh, také hm, Libe předloží pozměňovací návrhy tak, aby eh, tady bylo, byly zohledněny otázky eh, ochrany dat a kybernetické bezpečnosti. Podané pozměňovací návrhy, které zatím tady máme, eh, samozřejmě mohou eh, být eh, nadále eh, rozpracovávány. Třeba mám na mysli pozměňovací návrhy 1, 3, 7 a 9, ty jsou právě o tom. Tady je boj proti digitální mm, meseře. A e, třeba e, pokud se týče pozměňovacího návrhu 8, tady k tomu taky e, co zasnělo. Margarita tady řekla, že jsme to my, kdo budeme kdo budeme garantovat základy celého systému a také eh, vytváříme, vytváříme cihly, ze kterých se eh, bude tento program stavět. A já eh, myslím, že tady opravdu to bude naše práce. Každopádně musíme jasně definovat hranice Eh, to znamená, eh, kde co a do jaké míry aplikovat to, co připraví Evropská komise nebo eh, také my. Je třeba zajistit tedy rovné zásady a základy ochrany, poněvadž o to jde v celém procesu. Na druhou stranu, na druhou stranu paní Margarita eh, nám řekla, že příslušnou platformu už máme. A mě by zajímalo, eh, jak často se využívá, eh, poněvadž mm, platformy na, na platformě už jsou tedy zpracované určité předpisy. A v e, e, tímto směrem jdou také naše pozměňovací návrhy 17 a 25. Po diskusi e, s jinými zpravodaji, po formálních rozhovorech, taky bych řekl, že tady máme Eh, možnost eh, používání eh, osvědčených postupů, to je obsah pozměňovacích návrhů 12 až 19 a tady můžeme udělat více, to můžeme trošku vytříbit. Dále se hovoří, že je třeba zjednodušovat procesy, ale přitom také zachovávat kritéria. O tom eh, říkal kolega Margal, to jsou pozměňovací návrhy 14, 16, 28 a další. To jsou eh, zjednodušující posměňovací návrhy. Čili tady se říká, kdy, z čeho bude možno, kdy, co bude možno využít, eh, krizové postupy, náhradní postupy a tak dále, včetně tady spolupráce mezi státy a mezi eh, administrativami a také podniky. To je 13 a 23. No a pokud, eh, jak už bylo řečeno na začátku, jestliže jsem tedy eh, to vlastně řekl, ještě prosím 20 vteřin, já jsem říkal, že tento program má v názvu nejenom tedy administrativu, ale také podniky a občany. No a e, samozřejmě, že jde především tedy o ty podniky a obyvatele. Dále v Libe byly e, předloženy poslanací návrhy e, o transparentnosti a tak dále. Ale jsme teprve na samém počátku a práce nás bývá ještě hodně a bude třeba tuto práci odvést. A musíme si uvědomovat, že máme společný cíl a že je třeba situaci zlepšovat. Tak, eh, bod číslo 17 eh, je tedy výměna názorů k tomuto eh, tématu, to už víceméně začalo. A bylo by dobré, kdyby tady pan Bony navázal jakožto stínový zpravodaj za EPP. Máte slovo. Uh, Děkuji. Já si myslím, že všechny pozměňovací návrhy od Karlose jsou velice užitečné a že bychom je všichni měli podpořit. Máme ještě měsíc na nějaké další pozměňovací návrhy a já bych se chtěl soustředit na čtyři body. Za prvé, když hovoříme o interoperabilitě, tak si myslím, že by bylo užitečné vytvořit silnější vztah mezi evropským úsilím, které je popsáno v tomto dokumentu, a prioritami, které existují v jednotlivých členských státech. Bylo by velice dobré zavést v, v rámci ISA 2 nějakou povinnost, protože my potřebujeme nejenom spolupráci, ale dohodu na některých prioritách. Druhý důležitý bod se týká toho, jak kontrolovat, že ta navržená, ten navržený rámec interoperability z tohoto dokumentu bude patřičným způsobem reagovat na nové technologie a nové výzvy. Já si umím představit situaci, ve které budeme mít v Evropě mHealth. A mě by zajímalo, jestli to bude kompatibilní mezi jednotlivými členskými státy a jestli ten model interoperability bude postačovat pro tato řešení a jestli je bude podporovat. Teď máme rok 2015 a konec tohoto roku, to konec tohoto programu bude v roce 2020. A my teď žijeme v kritické době, kdy patrně vznikne mnoho nových technologií, e, e, zejména po balíčku jednotného digitálního trhu, který připravila komise a který doufám všichni zainteresovaní schválí, tak tento balíček bude implementován a to nám ukáže nové výzvy a nové možnosti. Měli bychom také tedy být otevření i v projektu eh, interoperability tak, aby v něm existovala dostatečná schémata pro budoucí změny technologií. A třetí bod se týká určitých hrozeb a otázky, eh, jak se vyhnout překryvům a duplikacím mezi programem interoperability a eh, aktivitami členských států v, tom, v této oblasti. Eh, já podám pozměňovací návrhy v tom smyslu, že eh, nejpatrně patrně budeme potřebovat určité závazky, povinnosti všech zainteresovaných stran, účastnit se v určité každoroční, každoročním revizi každoroční zprávě o interoperabilitě. Já si uvědomuji, že je to administrativní zátěž, ale abychom se vyhnuli komplikacím, měli bychom zvolit toto řešení. A poslední otázka zní, ta se netýká přímo toho dokumentu, o kterém se dnes bavíme, a je to otázka té legislativní mezery. Bylo by podle mého názoru lepší, kdyby eh, existovalo toto řešení, schválené parlamentem a připravené k implementaci a zároveň eh, patřičné eh, informace a znalosti o chystaných legislativních změnách. Podle mě bychom měli začít s tímto programem a objasnit právní základ pro mnoho dalších aktivit. To, je, to bylo tedy jen tak na okraj a e, děkuji Karlosovi za e, tu energetičnost a za toho nezlomného ducha, protože já si myslím, že nám všem umožňuješ novým způsobem chápat e, interoperabilitu a že se nám podařilo dosáhnout změny od striktně technické diskuze e, a posunuli jsme se v diskuzích až přímo k jádru věci. Děkuji, pan Toirer odešel, takže dalším řečníkem bude pan Maragal. Děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že nemusíme opakovat to, co už to zaznělo. Kdybych měl říci, jaké bude naše kritérium při práci, Domnívám se, že je třeba především definovat roli Evropské unie v této záležitosti. Dejme tomu subsidiarita versus centrali, centrálnost a tuto roli musíme situovat spíše do obecných norem a proaktivním způsobem, abychom doprovázeli členské státy v jejich cestě na realizaci vlastních programů on interoperability. Za druhé se domnívám, že kritérium otevřenosti a otvírání se trhu možným řešením by měly být zásadní při realizaci projektu. Abychom dosáhly vlastně i zároky plnění požadavků v interoperabilitě a už jsem řekl předem, že nebude snad potřeba ISO 3. A taky si myslím, že vlastně komise by to vše měla koordinovat v rámci digitální agendy. Já si myslím, že by bylo nepřijatelné, kdybychom tady měli pouze nějakou analýzu ISA 2 v rámci odpovědných DG generálních ředitelství tedy, ale že by komise měla být zárukou přístupu k možným řešením. Čili, jak říkám, kritérium společného postupu by měla komise podpořit. A to jistě ještě budeme formulovat v konkrétní práci na pozměňovacích návrzích a jestli se nám podaří dospět k dobrému výsledku. Děkuji. Uh, Děkuji, já se budu držet dohody se sekretariátem a přečtu teď uh, příspěvek paní Matias současný program e, ISA, tedy interoperabilní řešení pro evropské veřejné zprávy, e, bude končit 31. prosince 2015, e, takže je zapotřebí nový evropský program. Tento program se týká digitalizace evropských státních zpráv a soustředuje se na témata, jako je e, interoperabilita, e, konkrétně e, přeshraniční interoperabilita online služeb, elektronické státní zprávy, elektronické zdravotnictví, elektronické veřejné zatázky, otevřená data, cloud computing a interoperabilní platformy které mají za cíl zmodernizovat systémy státní zprávy na úrovni evropské, národní, eh, regionální i místní. je zapotřebí bránit kvalitu veřejných služeb pro občany a společnost, k čemuž patří lepší digitální služby, které usnadní život uživatelům, a to zejména těm, kteří bydlí daleko od center měst. Obecně vzato jsme pro tento program počítačové modernizace administrativy. A teď nadešel čas komise. Paní Ingestad, jakožto ředitelka DG Digit. Děkuji za slovo, děkuji zpravodajům, děkuji všem poslancům za neocenitelné e, připomínky. E, chtěla bych na úvod říci, že několik z vás se dotklo role komise v tomto programu a zejména principu subsidiarity na jedné straně a spolupráce mezi službami komisy na straně druhé. A to bych právě chtěla znovu zdůraznit. My se snažíme postupovat co nejkoordinovaněji e, v rámci jednotlivých programů a iniciativ a e, jednotlivé služby e, se zavázaly, že budou spolupracovat konstruktivně. To je tedy závazek z naší strany. A jak prohlásila na ministerské schůzce v, Ří, v Římě 3. prosince paní Georgieva, eh, komise je připravena pomoci a podporovat do té míry, do jaké to bude žádoucí, členské státy v modernizaci eh, systému státní zprávy. A v konkrétním případě ISA máme stejné úmysly, Spolupracujeme s členskými státy na tom, abychom dosáhli úspěchu programu ISA. A je, je ale přitom důležité respektovat vymezené role. A teď bych předala slovo Margeridě, jestli můžu, aby zodpověděla ty konkrétnější otázky. Vy jste také hovořila o té legislativní mezeře, to by možná bylo zajímavé. To, o tom hovořil pan Maragal. nejprve bych se chtěla vrátit k některým nezodpovězeným otázkám. Za prvé, e, komise má odpovědnost za program e, ISA, konkrétně tedy komisař Ettinger a místo předseda ANSIP. A samozřejmě také ve spolupráci s dalšími komisaři. Pokud jde o otázku, e, jak mohou členské státy zlepšit úsilí, tak na komisi nepřísluší eh, zasahovat do vnitřního chodu členských států, ale jednotlivé služby komise jsou teď mnohem koordinovanější a určitě by bylo výhodou, kdyby členské státy také zlepšily koordinaci a implementaci. Pak zazněla další otázka Eh, na, eh, na strukturu financování. A ta struktura financování je eh, nastíněna v balíčku nebo v návrhu balíčku a určitě se jí můžeme zabývat podrobněji. Pokud jde o hlavní ponaučení a zkušenosti tak celý ten program, eh, který eh, je nyní před námi na stole, je založen na základě podnětů členských států z eh, průběžného hodnocení současného programu, z Evropské revize strategie pro interoperabilitu a z diskuzí členských států s komisí a z diskuzí s, se státními zprávami, které využívají řešení ze současného programu. Pokud jde o ty mezery v legislativě, tak to je samozřejmě ošidnější otázka. Na konci tohoto roku už budeme mít přesný přehled o legislativních mezerách, které budeme muset v rámci dalšího programu zaplnit. Já za to ruku do ohně nedám, ale myslím si, že to budeme moci řešit protože je to otázka, kterou si klade i e, výbor pro e, ISA. A sice, co budeme muset v této chvíli řešit, e, o tom budeme diskutovat s nimi a uvidíme, co budeme moci udělat. Každopádně je zapotřebí revize strategického rámce a architektury, ale pak jsou ještě další mezery v jiných oblastech, o kterých se zatím nemůžu vyjadřovat, ale každopádně výbor o tom bude diskutovat a doufám, že vám budu moci více říci později. Děkuji a teď je na řadě zpravodaj pan Zoriňu. neměl by se zneužívat smysl slova, právě protože jsme dospěli k okamžiku diskuse, kdy můžeme poté, co jsme si vyslechli nejrůznější studie, které zde byly prezentovány, můžeme pracovat eh, s ostatními stínovými zpravodaji, můžeme spolupracovat eh, s komisí a eh, tak se přibližovat Eh, naplňování naší cesty. Takže mi dovolte, abych nejprve srdečně poděkoval za eh, Evropskému parlamentu za zorganizování tohoto slyšení. Rovněž děkuji srdečně všem za jejich nesmírně zajímavé příspěvky. Nejprve děkuji našim expertům za prezentaci jejich studií, děkuji Evropské komisi, děkuji členům výboru ITRE, děkuji mým kolegům, eh, stínovým zpravodajům, děkuji všem. A to nám poskytlo ide ideální podmínky k tomu, abychom završili naši práci. Uh, Děkuji a teď je mou milou povinností poděkovat všem účastníkům debaty, eh, kteří se tedy zapojili do této výměny názorů a argumentů. A zejména musím poděkovat všem řečníkům, a také těm, tady v první řadě panu zpravodaji Zoriniovi a teď ještě Termín pro pozměňovací návrhy je 26. únor 2015, čili myslím, že to je času dost. A také doufám, že to bude mít ještě pokračování, tato dnešní debata. A teď poslední bod. Příští zasedání proběhne 26. ledna 2015, 15 hodin v Bruselu a potom 23. února 2015 opět 15 hodin v Bruselu Eh, to první bude mimořádné zasedání, to druhé bude běžné zasedání. A potom ještě 24. února, jak dopoledne od 9, tak odpoledne od 15. Čili pravděpodobně v, tomto, v této místnosti. Já vám děkuji za zapojení do debaty. a přeji vám eh, příjemný večer a dobrou chuť.